colleagues, please now take your seats. Thank you. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Okay, colleagues, thank you. Please take your seats. A vážení kolegové, prosím, posaďte se. Vážení kolegové, vítám vás na ustavujícím zasedání výboru LIBE. Budeme volit eh, předsedu a funkcionáře výboru. Jsem Claude Mori a byl jsem zde předsedou výboru LIBE v minulosti, v minulém funkčním období a jsem rád, že mohu předsedat zahájení tohoto zasedání, které tímto oficiálně zahajuje. Pro nové členy jedná se o mimořádný výbor, stávající členové to znají, ale jen chci, abyste se posadili, tak proto mluvím, abych eh, natáhl čas, abyste si mezi tím sedli. To jsou známé techniky. Bude se vám po nich stýskat, to vidíte. Za pár týdnů si vzpomenete a řeknete si, už to chápu, proč to dělal takhle. A prý teď vypadám odpočatě, říkají mnozí. Možná to souvisí s tím, jak to nakonec dopadlo. Každopádně rád vás vidím všechny nové členy vítám a říkám, že je to mimořádný výbor, vybrali jste se dobře. Na konci posledního funkčního období to byl nejpracovitější výbor, který se zabýval velmi důležitými otázkami, které řeší Evropská unie. Pokud to zatím ještě všechno nevíte, tak se to všechno průběžně dozvíte. Prostávající členy říkám, já vím, že už to všechno znáte a chci všem poděkovat, možná ne úplně všem, ale chci poděkovat. Někteří asi na mě nebudou vzpomínat s láskou, ale řekněme skoro každý. Ono, vzpomínat s láskou to je vždycky dvojznačné a vždycky je tam potřeba určitý souhlas a ten souhlas tedy se souhlasem všech eh, říkám, že těch posledních pět let mi bylo opravdu velikou ctí. Možná si řeknete, že přeháním, ale až vy skončíte své funkční období, většina z vás tady bude pět let, tak zjistíte, že to bylo opravdu ne, období, že to byla pro vás mimořádná zkušenost. A já děkuji i zaměstnancům, sekretariátu. Mnohokrát vám děkuji. Pracovali jste neuměrně tvrdě. Stávající členové asi vědí, o čem hovořím. Víte, o co šlo. Když se blížil konec mandátu, tak jsme dostali za úkol legislativní úkoly v takovém rozměru, že myslím, že žádný jiný výbor nedostal takové úkoly. Každá z těch agent, jak asi všichni víte, byl, měla veliký emocionální i politický náboj a myslím, že všichni, kteří se na tom podíleli, si zaslouží mé díky. Mnohokrát vám děkuji, všem přeji hodně štěstí a víte, jak já vždy říkám všechno upřímně. Já jsem si zde sepsal seznam těch nových eh, členů a mám z, před sebou seznam lidí, kteří mají ohromnou zkušenost. Mě to nijak nepřekvapuje, že tomu tak je. Máme před sebou velmi obohajcující období, když se podívám na ty, kteří se k nám rozhodli připojit. Najednou jste tak potichu po tom mém úvodu. Já vám mnohokrát děkuji, že jste si mě vyslechli a můžeme se již dostat k programu samotného zasedání. Tedy na tomto zasedání, ještě připomenu, máme ustavit předsednictvo výboru, máme zvolit předsedu a čtyři místo předsedy podle eh, pravidla 213 jednacího řádu. A já tedy poprosím, abyste si všichni zkontrolovali, že máte před sebou hlasovací karty, protože hlasovat budeme elektronicky. Prosím, pokud nemá někdo hlasovací kartu, můžete prosím postupovat normálně, přirozeně, bezprostředně a říct si zcela normálně, že ji zkrátka nemáte. Uh, Víte, jak bezprostředně se zde chováme. Pokud ji máte, tak se zkontrolujte, že máte hlasovací lístek správně připraven. Já dostanu hlasovací kartu za minutku. Takovéhle výmluvy jsme tady si už vyslechli. Víme, co znamená jedna minuta, většinou minimálně čtyři. Každopádně ještě než se začne hlasovat, než, ještě než zahájím hlasování, musíme všichni kartičky. A podle eh, paragrafu 209 odstavec 7 musím nahlásit jména náhradníků, kteří mohou hlasovat. Přečtu seznam, musím to přečíst, takže prosím, mějte trpělivost. Čtu. Um, Mimo libe náhradnici, co mohou hlasovat v případě voleb. Robert Laurent nahrazující Ann Ladekam za náhradníky Libe, kteří mohou hlasovat za EPP, Loran Vincenzi nahrazuje Rareše Voldana, za EKR Beata Kampa nahrazuje Patrika Čaky, Robert Rus nahrazuje Jorgi Buata Rosa Alexandra, Alexandra Vondra nahrazuje pana Bočenského a za GUE Palatě nahrazuje pana Perejnu. To jsou tedy náhradnice, kteří mohou hlasovat za plnohodnotné členy. Ještě bych rád vysvětlil, že politická skupina musí úřadujícího předsedu informovat o jakékoliv změně v náhradnicích, než se zahájí hlasování. A v tuto chvíli přistoupíme k volbě předsedy Libe. Co se týče usnášení schopnosti, 17 členů je přítomno to znamená, že kvórum máme, usnášení schopní jsme a v tuto chvíli mám to potěšení vyhlásit nominace. Nominace kandidátů. Prosím, paní Sipl. Děkuji. Claude, já vám mohu sdělit za SAD, že je zde další bývalý před, místo předseda Pan Aguila je eh, kandidátem, Juan Fernando López Aguila, to je jeden kandidát, máme dalšího. Já bych vás mohl teď trápit a dlouze mluvit, ale máme jednoho kandidáta, je další. Je nějaký další kandidát? Pan Bej. Ano, pane předsedo, děkuji. Ta, ta, na tomto zasedání máme zvolit předsednictvo našeho výboru a podle metody de Hont moje skupina nebude navrhovat kandidáta. Já bych jen vyjádřil přání jménem tím tohoto výboru, aby se nejednalo jenom o občanské svobody, ale o občanské svobody a přestěhovalectví. Je to něco, co naše občany trápí, je tedy naprosto zásadní, abychom nadefinovali, o čem bude tento výbor jednat. Takže bych navrhoval tuto změnu. Dobře, máme zde jednoho kandidáta, jedna nominace kandidáta, další nominace navrženy nebyly. Vážení kolegové, musím vám sdělit eh, postup hlasování. musím se zeptat kandidáta. Je to výbor Libe. Takže tedy, jak je na tom váš souhlas? Eh, vědomně tedy eh, souhlasíte? Ano, děkuji a s mnoho vděkem navíc souhlasím. Já musím říct, že je mým velkým potěšením, že souhlasíte je tady málo lidí, kteří mají tolik zkušeností jako vy. Jste bývalým předsedou, aktivním členem, bývalým ministrem vnitra své země. Děkuji mnohokrát a můžeme kolegu zvolit aklamací. So it gives me um, great je mi velikým potěšením prohlásit, že pan Agila je zvolen aklamací a nyní mu předávám slovo a předsednické křeslo. Dobré odpoledne. A v prvé řadě řeknu to nejpodstatnější. Já vám z celého srdce děkuji. Tolik vám děkuji. Opravdu je mi velikou ctí, že se vracím do křesla předsedy Libe. V roce 2009 jsem byl předsedou a zjistil jsem potom, že to je nejaktivnější výbor tohoto parlamentu. Má ohromný objem práce a veliký záběr témat, která řeší. A co je nejdůležitější, je to legislativní orgán. Claude to řekl správně, je to fascinující místo. Je to fascinující. Pro ty z vás, kteří už eh, tuto funkci vykonáváte dlouho a ti z vás, kteří přicházejí nově, vy všichni zjistíte, jak je to fascinující. Řešíme ty nejožehavější politické otázky, ale zároveň řešíme vysokou úroveň technické náročnosti a velkou náročnost legislativní práce. Já jsem měl čest, tu čest předsedat tomuto výboru a měl jsem tu čest, že po mně nastoupil uznávaný poslanec z tohoto parlamentu Claude Morales. On je ve službách tohoto parlamentu déle než já a já doufám, že Claude bude vykonávat funkce poslance ještě mnoho, mnoho let. Jsem tak rád, že jsi zde s námi a je mi velikou cti nastoupit právě po tobě. Děkuji a všechny vítám. Těším se na naše práce, je to konstruktivní, nový začátek, vždycky na začátku funkčního období Evropského parlamentu to tak pociťuji. A mohu vám jen říci, že se budu maximálně snažit vás co nejlépe eh, zastupovat na každé radě spravedlnosti a vnitra, všude, uvnitř i mimo tuto sněmovnu se vždy snažím náš výbor zastupovat, co nejlépe umím. Pochopitelně záleží na pravomocích a záleží na konferenci předsedů, pokud jde o konstatování kroku, které tento výbor může učinit. Zabýváme se základními právy občanstvím, principy právního státu, migrací, azylovou politikou, vnějšími hranicemi EU, bezpečnostní politikou, soudní spoluprací, spoluprací ve věcech trestní, policejní spoluprací, za účelem boje proti vážnému přeshraničnímu zločinu. Je to tedy fascinující práce na fascinujícím místě a já vám ukážu, že vám budu sloužit z tohoto, od tohoto předsednického stolu, jak nejlépe dokážu. A nyní se dostávám ke scénáři samotnému to, této ustavující schůze. Víte, že podle paragrafu 213, podle článku 213 máme v tuto chvíli zvolit čtyři místo předsedy. Budeme postupovat stejně, jen potřebujeme kandidáty na všechna před, křesla místo předsedů. První místo předseda. Máme usnášení schopnost, to je jisté. Náhradníci jsou zde. A v tuto chvíli můžeme přistoupit k volbě prvního místo předsedy. Ale nejprve potřebujeme nominace na kandidáty, takže předpokládám, že kandidáti dorazí. Pani Intwald. Děkuji, pane předsedo. Za skupinu Renew bych chtěla nominovat paní Pagasa Tundula. Děkuji za nominaci, paní Intveld. Jako předseda se musím nejprve ujistit, že nejenže jste svolná tuto funkci přijmout, ale že jste rovněž předložila eh, příslušné prohlášení o eh, odpovídajícím chování a o finančních zájmech, jak je vyžadováno dle pravidel tohoto parlamentu. Ano. Takže akceptujete nominaci a v tuto chvíli se táží, zda jsou další kandidáti, které by někdo chtěl navrhnout. Dá, hlásí se ještě někdo další? Pokud se nikdo nehlásí, tak já navrhuji, abychom eh, postupovali aklamací a zvolili paní kandidátku aklamací. Děkuji. So, I kindly... Děkuji a poprosím paní Pagasa Tundula, aby se dostavila za předsednický stůl. Be welcome. Děkuji a vítáme vás. The same procedure. Stejný postup budeme uplatňovat u druhého místa předsedy výboru LIBE. A to znamená, že členové jsou v sále. Já předpokládám, že se někdo přihlásí a navrhne kandidáta. Prosím, někdo se hlásí? Děkuji jménem skupiny ID navrhuji pana Šombogaru. Dovolte mi jen stručně říci pár slov ke kandidátovi, k, k jeho zkušenostem. Jean-Paul Gahau je soudce, byl to deset let francouzský poslanec, který se věnoval celé řadě otázek, které projednává zároveň i tento výbor. Realizoval řadu od, úkolů v rámci uh, francouzského právního systému. Byl to předseda Senátu na první instanci, byl to vyšetřující soudce, zároveň také Senátu působil uh, v právním výboru. Jeho zkušenost na parlamentní úrovni mu dává kvalifikaci působit v tomto výboru. Děkuji. Děkuji. Jsou další návrhy, další kandidát? Paní Sípl, prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, Blahopřeji, pane předsedo. Já bych chtěla na druhého místo předsedu navrhnout Pietra Bartolo, italského kolegu. Je to nový člen tohoto výboru a tohoto parlamentu, ale má spoustu zkušeností z terénu z Itálie, z Lampaduzy. Nejenže se věnoval otázce migrace v různých oblastech, ale realizoval další úkoly a řekla bych, že je to jeden z členů, který, který dostal jako eh, jeden z nejvíc hlasů ve volbách a proto si myslím, že by nás měl zastupovat jako místo předseda a měl by se věnovat některým z těch nejdůležitějších otázek, které nás čekají. Děkuji. Děkuji, paní Sipl. Děkuji, paní Sipl. Vidím, že jsou zde dva kandidáti, protože se zatím přihlásili dva kolegové. Jsou další návrhy? Nikoli v tom případě požádám oba kandidáty o vyjádření, zda přijímají nominaci, zda souhlasí zda splnili formální požadavky. Pan Jean-Paul Ahold, přijímáte eh, nominace ano, přijímám a vyplnil jste všechny formuláře, jako je prohlášení o finančních zájmech a tak dále. Ano. A rovněž také jste vyplnil formulář o odpovídajícím chování. Ano, děkuji. A další kandidát, prosím, můžete se vyjádřit, paní, pane Bartolo, i vy? Přijímáte tuto kandidaturu? Nominaci? A Vyplnil jste prohlášení o finančních zájmech a prohlášení o O chování ano. Máme zde tedy dva kandidáty, kteří oba akceptují. To znamená, že prostřednictvím tajného hlasování budeme volet. Máte karty a podle abecedy. Máte-li všechny elektronické hlasovací karty, tak prosím. Já to jen ve stručnosti vysvětlím, jak budeme postupovat. Máme zde kartu a tři tlačítka. Hlasování je tajné, nebude zveřejněno, ale musíte stisknout tlačítko dle preferovaného kandidáta. Podle abecedního pořadí první tlačítko bude pan Bartolo a druhé tlačítko bude pan Aho. To znamená, že červené tlačítko je pro pana Bartolo. To nevadí, neznamená nic. To je jenom podle abecedního pořadí. Jde jenom o stisknutí tlačítka, abychom věděli, kdo vyhrál. Paní Intveld. Já rozumím, že každý bude mít jedno tlačítko, ale můžeme si ještě jednou zopakovat ty barvy, aby bylo úplně zřejmé, která barva je co. Je to zcela nestraná záležitost, zcela spravedlivě nastavená záležitost. Takže podle abecedního pořadí B je dřív než G. To znamená, že Bartolo bude první, to je zelené tlačítko, a červené tlačítko bude pan Gaho. To je jenom abecední pořadí. Ale zelené neznamená, že zelené je dobře a červeně je špatně. To neznamená vůbec nic. Pokud bude víc červených hlasů, tak bude pan Harold místo předsedou. Pokud bude víc zelených hlasů, tak to bude pan Bartolo. Tak to je. Víc tom nehledejte. Je to jasné? Zelený, zelené tlačítko pan Bartolo, červené tlačítko pan Garold. Chcete k tomu něco říct? Nikoli dobře. Pokud je to jasné, všichni se vším souhlasí. Paní Sipo, já jen bych to vysvětlila. Zelené a červené neznamená ano, ne. Je tady jenom ano. Bartolo, zeleně, a ten druhý červeně. Pokud nechcete hlasovat pro jednou z těch kandidátů, tak zkrátka neučiníte nic a nestisknete žádné tlačítko. Je to tak? Podle jednacího řádu se můžete i zdržet hlasování. To je bílé tlačítko. Bílé tlačítko je zdržet se hlasování. Ale prosím vás, tohle je tajné hlasování. To znamená, že nic nebude ve vašich materi- to tady nebude nikdy svítit zeleně nebo červeně, vždycky to bude svítit jenom modře. Ale pokud červená bude mít vyšší hodnotu než zelená, tak to znamená, že pan Garo bude místo předsedou. Pokud zelená bude mít vyšší hodnotu než červená, tak to bude pan Bartolo. Prosím, pokud chcete hlasovat pro pana Bartolu, stiskněte zelené tlačítko. Pokud chcete hlasovat pro, pro, pro pana Gartolo, tak stiskněte červené tlačítko. A pokud nechcete hlasovat vůbec, tak stiskněte bílé tlačítko. Je-li to jasné, tak zahajuji hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Now the vote is closed. Končím hlasování. Takže pan Bartolo bude místo předsedou. Okay. La, la la invitiamo a salire sul podium. Děkuji mnohokrát a prosím vás, abyste se dostavil za předsednický stůl a ujal se svého místa v předsednictvu. Děkuji za hlasování, děkuji za předložené kandidatury. Výsledek hlasování je však zřejmý. Takže vítáme pana Bartolo. Komplimenty. Now. Now we proceed as to the third vice chair. Přistoupíme k další volbě místo předsedy a prosíme o kandidatury. Paní Mecola, děkuji, pane předsedo, všichni vám gratulujeme, těšíme se, že s vámi budeme spolupracovat a rádi bychom navrhli pana Balašik Vegi jako místo předsedu tohoto výboru. Mr. Balas Itvegi. Pan Balašik Vegi, předpokládám, že je v sále. Předpokládám, že přijme svoji nominaci? Ano, děkuji, pane předsedo, přijímám nominaci. A splnil jste formální požadavky? Ano, splnil. Splnil jste všechny uh, vyplněné formuláře? Ano. Vidím, že se ještě někdo hlásí. Paní Kalemer, děkuji, pane předsedo. Já vám také blahopřeji a my bychom rádi navrhli pana Damiana Karama aby se ujal této funkce. Pan Damien Kareme. V pořádku přijímáte nominaci? Ano, přijímám tuto nominaci a vše jsem splnil. Vyplnil jste všechny formality? Ano. V tom případě máme dva kandidáty. Jsou zde další kandidáti? Vzhledem k tomu, jak to vypadá, ráda bych, aby bylo jednání přerušeno na pár minut, protože musím věc projednat se svými kolegy a koordinátory. E, to zní rozumně. Jak dlouho potřebujete? Já se omlouvám, ale potřebuje pár minut. Pět minut bude stačit? Dobře. V tom případě Zdá se, že obětujeme pět minut přerušení a pak budeme pokračovat. Please. Prosím, vážení kolegové, máte dvě minuty. Dvě minuty. Pracuje se na tom. Dear colleagues. Vážení kolegové, vážení kolegové, chápeme tu situaci. Prosím, posaďte se. Paní Solé, pan, paní Rajke, paní Sipl, paní Inveld, prosím, věnujte mi pozornost. Paní Ernst. I understand that there are the coordinators involved. Vnímám situaci tak, že se zapojili koordinátoři. Měli bychom se snažit o trpělivost. Pokud se posadíte, tak určitě situace zvládneme. Paní Acula, děkuji pane předsedo, děkuji za trpělivost všech. Já bych navrhovala a doufám, že se mi dostane podpory kolegů, abychom volbu třetího místo předsedy odložili. To tež proběhlo v jiných výborech. S vaším svolením bychom přistoupili nyní k volbě čtvrtého místo předsedy, tak aby EPP mělo zástupce mezi místopředsedy, zatímco tady proběhne přeskum třetího místopředsedy. Vnímám to tak, že tento požadavek se setká se značnou podporou. Mně to vyhovuje. Předpoklad je takový, že EPP mohli znést nominaci, chtějí to ještě promyslet a pokud chceme přistoupit nyní k volbě čtvrtého místo předsedy, tak by se situace značně vyjasnila. S tím, že budeme očekávat další reakci ze strany EPP. Paní Sipl, chcete se vyjádřit? Já souhlasím. V tuto chvíli zvolme čtvrtého místo předsedu a doufejme, že skupina nakonec najde řešení, co se týče třetího místo předsedy. Jsem proti hlas tomu, abychom teď hlasovali o čtvrtém místo předsedovi, protože na volbě třetího místo předsedy v podstatě závisí volba čtvrtého místo předsedy, závisí na tom, koho nenominujeme. A proto buď to budeme teď hlasovat o třetí místo předsedovi, nebo celé hlasování odložíme. Wir haben keinerlei Probleme. My nemáme žádný problém s takovýmhle řešením. My jsme také toho názoru, že čtvrtý místo předseda by mohl být zvolen a přeložení vol hlasování o třetím místo předsedovi eh, eh, je pro nás průchodné řešení. And Mrs. Sindveld, you also read... Paní Sintveld, vy jste se také hlásila? Ano. Já myslím, že my podpoříme požadavek na odklad. Celkem váhavě, je to nešťastné, že to navrhuje EPP z důvodu, které jsme si všichni vědomi. Já doufám, že EPP se chopí své odpovědnosti a zajistí, aby až se začne hlasovat za deset dní, takže už bude k dispozici řešení, abychom se neodstli opět ve stejné situaci. Děkuji. Další se hlásí. My za zelené akceptujeme návrh odložit hlasování, ale jen, jak říkala paní Intveld sama, doufáme, že až budeme volit příště, že bude k dispozici kandidát, kterého můžeme podpořit a zároveň podporujeme volbu čtvrtého místo předsedy. Děkuji. Eh, já jako předseda, vám děkuji za pochopení v situaci, kterou jsme v tuto chvíli absolvovali. Děkuji za návrhy, které jste předložili, jednak který předložila paní Micola jako koordinátorka EPP. Já vidím, že je zde většinová podpora tomu, co navrhuje paní Micola. Koordinátoři větších frakcí výboru podporují tento návrh a to návrh ve smyslu, že by volba místo předsedy byla odložena. Jinými slovy, že bychom v tuto chvíli přistoupili k volbě čtvrtého místo předsedy a to také učiníme. V tuto chvíli přistoupíme k volbě čtvrtého místo předsedy. Jsou zde nominace? Paní Mecola, děkuji. EPP navrhuje pana Emila Radefa na post místo předsedy. Přijímáte nominace? Ano. A splnil jste všechny formální předpoklady? Vyplnil jste všechny dokumenty? Ano. Další kandidát? Hlásí se ještě někdo? Nikoli. Pak tedy můžeme aklamací přistoupit k prohlášení, že jste byl zvolen pana Radeve. A prosím, abyste se dostával za předsednický stůl. say you discuss okay. the match of the with the tomorrow. Yes. Well, if you, if you allow me just for a pokud dovolíte, tak ještě uzavřeme zasedání výboru Libe. Všem mnohokrát děkuji. Osobně vám moc děkuji za důvěru, kterou jste ve mě vložili. A nepochybně hovořím i za ostatní, kteří sedí za předsednickým stolem. Eh, prohlášení předsedy zítra nás čeká první zasedání koordinátorů a to od 10 hodin. V 10 hodin začíná první jednání koordinátorů a bude tam prostor se i vyjádřit k otázce místo předsedy. Takže zvážíme manévrovací prostor EPP. Já doufám, že se podaří najít konstruktivní řešení. Pokud jde o tento okamžik, tak budeme slavit první zasedání Libe a první zasedání nás čeká 24. 25. jste zváni. 24. a 25.